spolupracovat eh, s váženými eh, pány poslanci na eh, tom, abychom s touto praktikou účinně bojovali. Děkuji, pane komisaři. Nyní jsme dostali tři návrhy usnesení a zítra se bude hlasovat eh, ve 12 hodin o těchto dokumentech. Debata o tomto tématu je nyní uzavřena. Nyní zde máme ústní otázku na komisi, která se týká eh, vadných prsních implantátů, jež byly vyrobeny francouzskou firmou PIP. A já přímo předám slovo paní Okony na dvě minuty. Děkuji vám. Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Je dlužno říci, že aféra s těmi implantáty PIP nebyla jenom národní záležitostí, protože eh, můžeme konstatovat, že do značné víry to vyvolalo odezvy i na evropské a mezinárodní úrovni. Když se podíváme na počty, tak vidíme, že v eh, v 71 zemích byly prodávány a 400 eh, tisíc těchto implantátů se ocitlo v ženách, eh, je, vyskytly se hodně ve Spojeném království a ve Španělsku. Eh, v, na podzim 2012 by mělo dojít k revizi a my musíme jakožto legislativní orgán vyvodit poučení z tohoto podvodu a posílit naši vigilanci pokud je o bezpečnost zdravotních prostředků. Tomáš Film, Filner a pan Živan, kteří jsou zpravodaji usnesení za EPP, kteří bohužel tu dnes nemohou být, ale já vyzývám eh, komisi, aby vzala v potaz eh, následující doporučení. Musíme posílit a harmonizovat inspekční povinnosti na komunitární úrovni. Je opravdu naléhavé uplatnit pravidelné inspekce, které jsou naprosto objektivní a to ve všech eh, stádiích vývoju, vývoje eh, zdravotních prostředků. A musíme kromě toho posílit i vystopovatelnost a transparentnost v případě produktů, které jsou uváděny, uváděny na evropský trh. Chci také obrátit vaši pozornost k jednomu zásadnímu bodu. Musíme najít rovnováhu mezi ochranou našich pacientů na straně jedné a podporou inovací a výzkumu na straně druhé. Musíme spojit bezpečnost, transparentnost, ucelenost a flexibilitu. Prvním z těchto kroků je, že eh, zdravotní produkty nesmíme eh, brát jako léčiva. Tady jsou totiž zásadní výsledky. Je to eh, rozdíl jejich přirozenosti, rozdíl délky, komercializace, toho, jak dlouho jsou na trhu. A vidíme také, že například u některých nejrizikovějších, tak ta, to zvýšení administrativní zátěže je něco, co musíme samozřejmě zvážit případ od případu. Děkuji. Eh, Děkuji a nyní paní McAvan na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já souhlasím s téměř vším, co je v tom usnesení, které máme před sebou dnes večer a už se těším na to, co nám pan komisař Dali řekne o přeskumu směrnice o mm, lékařských přístrojích, protože tento, tato záležitost ehm, těch implantátů měla vliv na život tisíců žen. Ale já chci hovořit o něčem, co je s tím zpěto a je to pozměňující návrh o reklamě. My nepřipouštíme v Evropské unii reklamu vůči lékům na předpis, ale zároveň připouštíme, že zejména ženské časopisy publikují takovéto reklamy. Celé stránky na křídovém papíře, eh, které vybízejí ženy k tomu, aby si opravdu dali operovat eh, implantát. Dvě země, Francie a Belgie, už tento typ reklamy zatrhly, ale ve zbytku Evropy se jedná o poměrně rutinní věc. A já bych chtěla slyšet od pana komisaře, dalo by se něco s tím udělat na celoevropské úrovni? Pokud se podíváme na eh, webové stránky právě těchto firm, tak oni tam mají jakoby otázky týkající se eh, chirurgie, kolik zaplatíte, odkud můžete si vzít půjčku. Nikde ale se nehovoří o tom, že 30% žen si budou muset nechat ten implant vyměnit v období do 10 let a že všechny implantáty musí být vyměněny eh, do 15 let. Takže pokud jdete jako 32 letá a necháte si to operovat, a to je mimochodem půl průměrný věk, tak pak do konce života musíte neustále se podrobovat operacím. Já jsem se koukala na reklamní stránky tří firm a ani jedna se o tom nezmínila, což nestačí. Ženy, které se podrobí kosmické, kosmetické operaci, riskují zdravotně a musíme poskytovat pacientům, pacientkám více informací. Nevím, pane komisaři, jaké vy máte pravomoci, ale um, legislativa v oblasti léku na předpis už existuje a je nejvyšší čas nějak nějakým způsobem upravit i tuto oblast, protože mnoho žen ve výzkumu, který jsem četla, tak vůbec nevědí o tom, že to znamená opakované operace, tyto implantáty. Grazie, eh, onorevole. Děkuji. Nyní má slovo paní Lepáš na dvě minuty. Non c'è. Zjevně není přítomná, takže má slovo paní Auken. Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že je velice důležité, že dnes zde říkáme, že potřebujeme mnohem lepší schvalovací registrační postupy než ty, které existují dosud. A chci pouze potrhnout, co to znamená. Potřebujeme transparentnost, otevřenost a zcela nezávislé vědce. Tito by měli provádět kontroly, měli by ověřovat údaje z pokusů, které se týkají pacientů, tak to bychom zabránili tomu, aby průmysl zastíral výsledky pokusů. Bylo by důležité, aby každý mohl kdykoliv ověřit, zda tam došlo k nějakému poškození, ke škodám, či zda nové produkty opravdu znamenají vylepšení. Znamená to tedy, že kdykoliv, kdyby chtěl někdo jít na trh s novým přípravkem, s novým produktem, tak by se muselo eh, vše testovat. Takováto transparentnost je velice důležitá a já doufám, že Pomica Dali to skutečně podpoří a postará se o to, aby ve středu zájmu nebyl průmysl, ale pacient. Pokud tam dochází k falšování výsledků, k nějakému zastírání možných problémů, tak Ono to neblatí pouze pro prsní implantáty. K zastírání výsledků testů dochází i v oblasti jiných přípravků a produktů. Něco takového není možné postihovat pouze eh, nějakými pokutami. Musí tam mnohem, být mnohem silnější postihy a sankce. A pokud se opravdu, eh, pokud opravdu průmysl uvidí, že chceme mít transparentnost, která se bude týkat veškerých údajů, tak to bude pozitivní a Bohužel, pokud takovou situaci máme, tak najednou farmaceutický průmysl na nás útočí, říká, že omezujeme možnosti pacientů a výzkumné možnosti tohoto odvětví a já doufám, že se nám podaří tuto situaci vyřešit tak, abychom skoncovali s praxí, která se nám nejíbí. A pak, pak bychom se měli také postarat o to, aby nebylo možné, aby přišli američané a řekli, že jejich produkci jsou lepší než naše. Děkuji, nyní paní Jana Kodakis. Kolik měsíců po skandálu PayPal eh, v médiích eh, po tak dlouhé době se Evropský parlament dokonečně dostává k tomu, aby řešil tento eh, případ zdravotního selhání. V podstatě je podivuhodné, jak dříve třetí největší dodavatel implantátů mohl ignorovat právo 10 let. Toto je rozhodně něco, z čeho bychom se mohli poučit, ale měli bychom zároveň přeskoumat veškerá fakta předtím, než vyvodíme nějaké závěry ohledně toho, jak by se systém mohl změnit a jak zabránit tomu, aby k takovém, takovým věcem znovu nedošlo ten signál PIP není, eh, nesmí být selháním stávajícího systému. Jednalo se o trestný čin, který zahrnoval eh, to, že výrobce eh, udával na trh nekvalitní produkt, který nesplňoval příslušné normy. Doufáme, že regulační rámec pro zdravotnické prostředky se zlepší. Je tu také požadavek potvrzení před uvedením na trh, což ovšem zdvojuje stávající standardy a je to neuměrné, aspoň podle mého eh, názoru. Článek 22 například, který předložili zelení, volá po toxikologickém eh, testu pro veškeré, zdra, veškerá zdravotnická zařízení. Ale domníváme se skutečně, že eh, kontrolou toxicity všeho, všeho od eh, gumiček až po cokoliv dalšího přestanou lidé porušovat zákony. Měli bychom, eh, neměli bychom eh, brát na malý oříšek kladivo, protože bychom také mohli udělat něco, co zásadním způsobem změní regulační systém, který sloužil pacientům přes 20 let. Naše skupina proto předložila pozměňovací návrh, a několik oddělených hlasování v naději, že se nám to podaří vyhladit eh, ty rozdíly. Akceptujete, prosím, modrou kartu? Ne. No. OK. Oh, catch the eye. OK. Takže postup catch the eye. Honorevole Matias, per due minuti. Paní Matias na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři. Je pravda, že již uběhlo šest měsíců od tohoto skandálu se společností PIP a to nejvíce neuvěřitelné na té věci je to, že během deseti let soukromý podnik opravdu ukázal se pohybovat na trhu, být tam činný a prodávat silikonové implantáty, které, by, které měly být určeny na, eh, na vlastně matrace a oni byli operovány do těla žen v celé řadě zemí. Eh, již se to tady zmiňovalo, eh, jsou tady odhady, že se to týká asi 500 tisíců osob. A jsou to tedy jasné selhání naš, tohoto procesu. Dobře víme, že to, co udělala tato společnost, je něco eh, kriminálního, je to podvod, je to případ pro soud, ale rovněž víme, že tady došlo k podvodu, který nebyl správným způsobem kontrolován, takže došlo tady k jakému si právnímu selhání. Máme tam jasnou právní mezeru a my jsme za to odpovědní. Během deseti let se nám nepodařilo zjistit, že něco, co vlastně odhalit tu mezeru, kterou odhalili kriminální živily. A proto je důležité, abychom si uvědomili, že vše selhalo, schvalování, registrace a tak dále. My jsme nedokázali kontrolovat řádným způsobem to, co jsme kontrolovat měli. A ne, týkalo se to pouze nedostatku informací, což je také důležité. E, nedostatek informací, které se týkají prsních implantátů. Ale opravdu týká se to tisíců žen, zejména eh, eh, těch žen, které se museli podrobit textům, aby zjistili, zda mají v operovány správné či implantáty, či nebezpečné. Týká se to tedy veřejného zdraví my se snažíme kontrolovat tolik nepotřebných věcí, například kontrolujeme eh, náhradní díly pro automobily, zda jsou autentické či ne a nedokázali jsme kontrolovat něco, co je zásadní pro zdraví lidí. Je dobré, že tady dochází k revizi právního rámce pro zdravotnické prostředky, to je dobrá věc. A my musíme zde zavést transparentnost, dobré kontroly sankce, protože bohužel sankce které eh, budou uvoleny, nepomohou již ženám, které měly tento problém a je důležité, aby tady došlo k převzetí odpovědnosti těch, kteří jsou za to odpovědní. Kolega Rossi per dvě minuty. Děkuji paní kolegyně Rossi na dvě minuty. Děkuji. Usnesení je před námi k zejména výjimečné situaci, totiž můžeme zároveň revidovat právní rámec upravující zdravotnické prostředky. Eh, k čemu vlastně dochází, eh, když provádíme takové testy, jež se týkají zdravotních přístrojů pomůcek? Já doufám, že návrhy, se kterými přijde pan komisař Dali, eh, právem budou volat po zpřísnění kontrol a budou navrhovat jejich zpřísnění jak průběhu, průběžně při jejich používání, tak i při zavádění na trh. Samozřejmě upozorňují na to, že to nesmí vést k zvyšování byrokratické zátěže a rovněž ani k tomu, že by inovativní prostředky se nakonec vůbec nedostaly na trh. Jde o to, že um, ženy musí mít právo na prsní implantáty, ale zároveň musí si být vědomy rizik a nechat si odborně poradit a tímto způsobem můžeme zamezit tomu, že by si něco nechávali um, operovat, aniž by si byli vědomi dopadu. Musíme zároveň ověřovat, které zdravotnické prostředky, případně které implantáty se na trh opravdu dostávají, je důležité vždy počítat s určitým eh, časovým um, harmonogramem, kdykoliv se nic takového zavádí a zároveň musí uživatel si být vědoman veškerých rizik a dobré by bylo i vědět, jakým způsobem si to lze ověřovat. Důležité je, aby došlo k takovémuto rámci a nesmí se vyhnout svým povinnostem ani členské státy. Musí počítat s tím, že e, k takovému případu v opačném případě může dojít. Pan komisař Dali. Thank you very much, eh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. V průběhu uplynulých 20 letech systém eh, zdravotnických prostředků zajistil velmi účinný eh, systém a trh v Evropě a zároveň zajistil flexibilitu, která je potřebna pro eh, vysoký počet různých produktů. Je to také systém, který se ukázal být nákladově účinný a Evropa se dostala na čelo inovací. A několik měsíců před případem PIP komise revidovala směrnici o zdravotnických prostředcích, neboť jsme zjistili, že to přineslo mnoho, přinášelo, že bylo mnoho různých zlepšení. Ale PIP je něco skutečně odsouzení hodného. Je to e, případ podvodu, který vycházel ze slabin v období po uvedení produktů na trh. Nicméně i tak jsme identifikovali řadu dalších slabin v regulačním rámci. A abychom zajistili rychlou odpověď pacientům, tak jsem identifikoval několik kroků, které lze přijmout okamžitě společenskými státy na základě stávající legislativy. To znamená například zpřísnění tržní kontroly tak abychom mohli lépe zajistit bezpečnost eh, technologie, zvláště u zdravotnických prostředků. Napsal jsem ministrům zdravotnictví všech členských států a požádal jsem je o podporu. A momentálně se snažíme eh, tyto kroky uplatňovat. A spolu s přípravou legislativních nástrojů, které komise připravovala nezávisle na této aféře. Samozřejmě vezmeme v potaz i poučení, které z ní vyplývá a navážeme na ně hned po eh, letní pauze. Již tak jsme předvídali, po, o, předpokládali zlepšit systém, který by jinak předešel právě takovémuto skandálu. Například chceme zesílit monitorování a fungování těch notifikovaných orgánů, tak, aby to probíhalo za, vysok, za uplatnění vysokých standardů napříč celou Evropskou unii. Chceme, aby příslušné orgány měly silnou roli a to jak v eh, době před, tak i po uvedení produktu na trh. Systém může fungovat jedině tehdy, pokud maximálně využijeme eh, počet eh, expertů, které, které máme. A proto by ty mechanismy, které v té předtržní fázi měly být používány případ od případu. Tím pádem by výbor, sestávající z expertů členských států, mohl prověřit některé názory notifikovaných orgánů předtím, než se ty produkty dostanou na trh. Výhoda toho je dvojí. Za prvé, zajistí se tím rovná míra hodnocení notifikovaných orgánů, pokud jde zejména o e, klinické e, údaje. Dále to umožní informování o produktech uváděných na trh tak, aby mohly být e, cíleně kontrolovány. A vzácné zdroje a expertíza bude tak využita jak pro zajištění úměrné před, před kontroly před uvedením na trh, tak i tržního dohledu. V neposlední řadě chceme zlepšit také požadavky vysledovatelnosti u zdravotnických prostředků. A to například prostřednictvím jednotné identifikace a jednotného registračního systému. Po případu PPIP komise provedla zátěžový text, test legislativy, který má identifikovat další možné nedostatky regulačního rámce, které by se daly řešit v rámci nadcházející revize. A tyto zátěžové testy vedly k dalším návrhům, které se stanou součástí návrhu komise. Budeme věnovat pozornost zejména závazku neohlášených eh, inspekcí u výrobce testování produktů a rotaci auditorů. Národním orgánům budou dávány informace o případných negativních výsledcích těchto auditů. Měli bychom mít také eh, možnost řešení incidentů ze strany zdravotníků, profesionálů i eh, pacientů. Měly by existovat například určité karty spojené s implantáty, na kterých budou k dispozici příslušné informace. Transparentnost trhu by se měla zvýšit tím, že dáme všem zúčastněným stranám informace nejenom, jak řekla paní McEvan, o nákladech a přínosech, ale také o dlouhodobosti a trvanlivosti a možných dopadech implantátů nebo jakýchkoliv jiných zdravotnických prostředků, které užíváme, protože konec konců se to netýká jenom implantátů, ale mnoha různých dalších prostředků. A myslím, že všichni potřebují vědět, jaké jsou možné implikace vyplývající z jejich používání. Někteří si totiž myslí, že jakmile projdou nějakým zákrokem, tak nic dalšího už s tím spojeného není, že to je jenom jednou e, za život a to je všechno. Ale ono to tak často nebývá. Často je to e, něco, co musí být neustále dáváno na vědomí našim občanům a našim pacientům tyto karty informující o životnosti implantátů musí být dány k dispozici všem, jich se to týká. A tím se zlepší informovanost pacientů. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu jsem přesvědčen, že soubor opatření, které tu předpokládáme spolu s dalšími opatřeními, ve světle vyplývající eh, tedy z těch zátěžových testů, podstatně zlepší systém a zajistí, aby se pouze bezpečné a účinné prostředky dostávaly na evropský trh. Vzal jsem na vědomí body, na které eh, jste tady upozornili, na to, co eh, bylo řečeno paní Avenkony a mohu vás ujistit, že všechny její body se promítnou do další verze, která bude k dispozici po letě. Il PP, l'onorevole. A nyní jménem EPP paní Gardiny na minutu a půl. Eh, grazie al komisar. Děkuji paní předsedající, děkuji panu komisaři. Řekli jste důležité věci. My to naprosto podporujeme. A myslím si, že je opravdu hrozné, jak řekl pan komisař, že my v našich zemích máme eh, tolik žen, které postihl tento skandál. A je rovněž jasné, že tento skandál poukázal na to, jak důležité je revidovat evropské právní předpisy, které v současné době platí pro oblast zdravotnických prostředků. Bohužel tento podvod přesně ukázal, jaká mezera v naší legislativě existuje. Právě jsme o tom v rozpratě hovořili a pan komisař to také velice dobře zmínil. Proto já tak nechci v té krátké době, kterou mám k dispozici, eh, se příliš věnovat tomuto aspektu. Myslím si, že musíme učinit vše, co je v našich silách, proto abychom našim občanům mohli eh, poskytnout to nejlepší. Z tohoto skandálu jsme se ovšem také mnohému poučili. Toto by mohlo být východisko, jak zlepšit celou situaci. Bylo to tady řečeno před řečnicí. Komunikace mezi lékařem a pacientem, tam jsou velké nedostatky. Eh, lékaři se soustředí pouze na pozitivní aspekty. Eh, předstírali, jako kdyby bylo možné poskytnout eh, stálou E, stále mládí, stálou krásu. Tak to prostě není. Vždy tam jsou také negativní aspekty a rizika, která se pojí s takovými to chirurgickými zákroky. A je třeba na to pacienty použ- pou- poukazovat právě například mladé dívky, protože dobře víme, že takovýmto operacím se podrobují i velmi mladé dívky. A myslím si, že je opravdu důležité abychom se angažovali v této věci. Čas se krátí. Včera jsme řekli, že musíme nutně přistoupit a být činní. Děkuji a nyní na dvě minuty paní Paňo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, před nedávnem jsme měli skandal s mediátorem, není s implantáty, což bohužel poukazuje na to, jak jste řekl, pane komisaři, že ne vždy fungují dobře eh, naše, náš systém bezpečnosti eh, ve zdravotnictví. 14 roku podvodů od roku 1996 do roku 2010. Naprosté beztrestnosti. Stopy tisíc protest v světě, tisíce implantátů, případy rakoviny a tisíce soudních případů. To jsou čísla, která šokují. Jak je možné, že navzdory varování americké eh, FDA, tedy příslušného úřadu, a navzdory také v Británii a ve Francii předloženým eh, stížnostem na eh, protože těchto, eh, těchto implantátů. Jak je možné, že to evropské úřady tento podvod ignorovaly? Tato dramatická situace nás okamžitě nutí se zamýšlet nad lepšením evropského systému kontroly nad zdravotními pomůckami zařízeními, jak se o tom před chvílí hovořil, pane komisaři. Dnes musíme vybudovat nový systém, který umožní zabránit takovýmto skandálům, ale třeba vybudovat nový systém. E, na podzim, jak jste říkal, je ohlášena nová legislativa. Jakožto spoluautor e, toho usnesení samozřejmě jsem spokojen e, s tím, že chystáme novou legislativu, ale pane komisaři, je třeba, abyste zohlednil celou řadu našich obav, které se promítly také do usnesení. Proč činit výjimku nepřijatelnou pro celou řadu europoslanků a europoslanců, kteří jsou přítomni. Eh, proč si nepřát eh, zavedení schvalování, uvádění na trh pro eh, lékařské pomůcky třídy číslo 3? Můžete mi, pane komisaři, dali vysvětlit svoje stanovisko v těchto věcech? Děkuji. Děkuji a za skupinu ALDE Paní poslanky Bilbao, minuta a půl. Děkuji mnohokrát. Evropská legislace týkající se kontroly lékařských přístrojů, stejně jako návrhy v této usnesení, by měly být sladěny s návrhy v tomto usnesení. Vidíme tu krizi způsobenou implantáty PIB. Návrhy jsou na stole. Je povinná výměna údajů a také eh, systémů eh, poplašných hlášení v mezinárodním propojení a je nutno ztransparentnit informace pro pacienty. Také je třeba eh, stíhat ta obchodníky prodávající škodlivé zboží, zboží škodící zdravím. E, je třeba mít k tomu také vědecké poznatky, abychom už neměli takové oběti, které teď zažíváme. Ráda bych zde také ještě zdůraznila, že během e, jednoho týdne, kdy stále ještě máme tyto problémy, se nám přece jedná o dobré zdraví občanů. Připomeňme si, že tady máme také veliké rozdíly mezi implantáty PIP, které nebyly kontrolovány. Ale navzdory tomu to nezabránilo tomu, že tyto produkty měly veliký úspěch na trhu, ale vidíme, jaké důsledky to mělo na zdraví žen. Jsem si jistá, že se zřízením kontroly lékař ze strany lékařských organizací bychom tomuto problému mohli zamezit. Proto je třeba nastolit systém kontroly a odpovědnosti a za to se Evropský parlament zasazuje v tomto usnesení. A proto Doufáme, pane komisaři, dodržíte své slovo. Grazie. Děkuji. A nyní přihlášení vednutím se roky. Nejprve paní poslankyně McGuinness. Thank you, President. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Jedná se o velmi důležitou rozpravu. Nicméně mám pocit, že když hovoříme o tomto konkrétním skandálu, tak se musíme uvědomit, že průmysl s evropskými lékařskými pomůckami byl velmi inovativní a hodně pacientům pomohl. Takže vítám vyvážený přístup komise když se snaží o zlepšení regulatorního systému. Jsem proti odstavci číslo 7, protože si myslím, že to je poněkud přehnané a že průmyslu neumožní další inovaci. Čili měli bychom se snažit hledat rovnováhu mezi tím, co je dobré pro pacienty a snažit se zlepšit kvalitu života těch, kdo potřebují lékařské pomůcky. Dále bych chtěla říci něco k trošku možná jinému tématu a navázat na to, co řekla paní McEwen. Měli jsme rozpravu o mrzačení ženských pohlavních orgánů a teď máme rozpravu o prsních implantátech. Tyto jsou někdy používány velmi mladými dívkami, které si to zvolí a zcela nechápou, jaké to má důsledky. Třeba, že tyto dvě rozpravy nejsou přímo provázány, tak je poměrně zajímavé, že je máme zrovna dnes večer. Ale snažím se říci hlavně to, že jsou tady také lidé, kteří mají kyčelní implantáty, kolenní implantáty a podobně a kvalita jejich života byla výrazně zlepšena díky těmto pomůckám. A to je něco, co bychom měli eh, podpořit a upravovat a ne ohrožovat inovaci. Oproti tomu oddělená otázka prstních implantátů potřebuje novou rozpravu, která by měla být zaměřena na společnost a tlak, který vytváří na ženy. Děkuji. Grazie. Děkuji, paní poslankyně Regner. Pane komisaři, Ráda bych využila rámec této rozpravy, abych připomněla nařízení, které je v současné době v přepracování a blíží se ke svému závěru. Ale tento případ defektních prsních implantátů nám ukazuje, že toto nařízení musí být ještě více přepracováno. Hovořím o nařízení Brusel 1 týkající se soudní příslušnosti a vzájemného uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a trestních záležitostech. Máme tady minimálně u nás v naší zemi 60 oběť, které obětí prstních implantátů, které se marně pokoušely prostřednictvím spotřebitelských organizací uplatnit své žaloby. Nepodařilo se to na základě mezery v příslušném nařízení mohli bychom situaci těchto obětí a samozřejmě mnohých dalších zlepšit kdybychom eh, umožnili, aby spotřebitelské organizace měly snadnější přístup k soudní příslušnosti. Tento případ nám ukazuje, že exkluzivní příslušnost soudu jako pro spotřebitele potřebuje přepracování. Grazie, onorevo. Děkuji a slovo má Iri Cohen. Eh, Děkuji mnoha, mnohokrát, eh, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Hovoříme tady skutečně o skandálu implantátu PIB, které používali průmyslový silikon. Rizika, kterým byly vystaveny pacienty, mnoho mladých žen, které nevědí, eh, jakým rizikům se vystavují, nemají žádné informace. Máme celou řadu legislativních předpisů, ale je třeba jít nad ně. Musíme ustavit více kontroly a samozřejmě dát k dispozici více informací, protože tyto implantáty se týkají více než 30 tisíc žen v Evropě a je třeba postihovat eh, prodejce těchto produktů, které jsou nekompatibilní se zdraví. Pane komisaři, ženy, které používají tyto implantáty, mají práva na to být informovány a zároveň právo na to být chráněny a nevystavovány žádným rizikům, protože ženy, které je využívají, musí eh, prostě mít z nich užitek, ale také jim nesmí, nesmí škodit jejich zdraví. Děkuji, slovo má pan poslanec Tarabella. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, můžeme si eh, klást otázku ohledně eh, stranulosti veřejných orgánů v této, eh, v této věci. Tam je třeba nést odpovědnost a navrhnout konkrétní řešení. Je pravda, že kroky, které podnikly zdravotnické úřady, určitě nejsou prostě kritiky. Zároveň se, ne, se dokonale dořešila otázka toho, zda by eh, měli lékaři stahovat tyto, eh, odoperovávat tyto, tyto implantáty. Eh, je, jsou ty trestně stíháni příslušní pracovníci firmy PIP. Vy jste mi sdělil, že produkty implantované čistě za estetickým účelem byly předmětem také konzultace, kterou zahájila komise Venecová komise v roce 2008. Mě by zajímalo tady. pokud je tu legislativu o zdravotnických eh, prostředcích, pokud máte v úmyslu eh, vztáhnout působnost i na eh, produkty estetické medicíny. Zajímalo by mne, dokdy asi tak můžeme počítat s touto novou legislativou. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní kolegyně Kalembach. Präsidentin, Herr Kommissar, ich möchte da anschließen. Wir Paní předsedkyně, pane komisaři, tady bych ráda hned navázala. Potřebujeme skutečně přísná kritéria pro umožnění prodeje bezpečných výrobků, právo na informaci, ale eh, nejsem přesvědčena o tom, že větší část těch prsních implantátů jsou skutečně hm, lékařskými prostředky, protože tady hovoříme také vlastně o chirurgii estetické, která eh, činí obrovské obchody, zhruba 400 milionů. A ráda bych se od vás dověděla, eh, zdali víte, že Stále více Evropanek má narušenou sebereflexi a domnívají se, že se stanou skutečnými ženami teprve, když použijí tyto prsní implantáty. Eh, průzkumy veřejného mínění ukazují, že 22% žen nemá dostatečné sebevědomí a trpí určitými komplexy, protože obraz, který je představován ze strany médií, jak si pro plnoprávnou, plnokrevnou ženu eh, je eh, nesprávný a ženy se snaží tomu přizpůsobit tím, že podstupují různé zákroky v estetické chirurgii. Musíme tady prostě také si lámat hlavu nad omezením reklamy v této oblasti. Sinclair. Děkuji, slovo má paní poslankyně Sinclair. Děkuji, paní předsedkyně. Tady toto téma vzniklo v důsledku neschopnosti francouzských orgánů regulovat příslušný sektor. A třeba, že apelují po jiných zemích, aby to učinili. V červnu 2010 regulátoři uh, hovořili o případu na jihu Francie, ale francouzské orgány tomu nevěnovaly žádnou pozornost. 1. února přitom bylo takových případů rozpoznáno 173. Francouze, Francie ukázala, že není schopna sama se regulovat. Tisíce a tisíce žen trpěly a budou ještě trpět v důsledku neschopnosti Francie. Francie nijak tyto ženy nekompenzovala. Do budoucna je potřeba, aby se lépe komunikovalo mezi chirurgy, klinikami a pacienty. Je potřeba zajistit příslušné kontroly a inspekce ze strany lékařských odborníků. Děkuji. Grazie. Eh, Děkuji a slovo má pan komisař Dali. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Rád bych poděkoval vám všem za vaše slova o této nesmírně důležité záležitosti. Všichni se shodeme na tom, že zdraví pacientů je prvořadé v našich úvahách o příslušné politice, koncepční činnosti, legislativní tvorbě. A právě tak postupujeme, když říkáme, že musíme i do budoucna mít flexibilní systém, eh, který eh, zaručí také maximální možnost inovací eh, pro pacienty, protože zde také jde o funkci, která přispívá k zdraví pacientů. Mít totiž k dispozici co nejdříve inovativní produkty a v Evropě trvá uvedení inovačního produktu na trh cirka tři roky. Oproti Americe s jejím systémem tedy toto je přínos pro pacienta, který nesmíme pomíjet. A proto, když jsem byl požádán panem Parňo, no dotázán tedy, proč nebudu tlačit na uh, schvalování před uvedením na trh, eh, proč si nepočítám, je to proto, že na to nevěřím. Já se domnívám, že toto nepotřebujeme zavádět. Uh, Máme v Evropě systém, který se v minulosti osvědčil. Tento systém eh, provádíme a stále zdokonalujeme. A zaručujeme kompetentnost všech úřadů zapojených do procesu schvalování. Jde tedy o. Toto je tedy eh, balíček, který předložíme ke schválení vašemu parlamentu a radě těsně po letních prázdninách. A takový je tedy výstup, pane Tarabelo, takový je můj přístup k věci. Uvažujeme, studujeme, ověřujeme, což bylo v minulosti zavedeno kvůli případu PIP a za několik měsíců vystoupíme tedy cirka v září s konkrétními návrhy. Takže když hovoříme o schvalování povolování říkáme, že je třeba zachovat flexibilitu, eh, která je pro Evropu příznačná, tedy vynucujeme pravidla, mějme jistotu, že každý, kdo do procesu vstupuje, je kompetentní. Učiňme příslušné orgány členských států eh, více zapojené do dění v jejich zemi v této souvislosti. A poté by měla fungovat také celoevropská expertní skupina, která by zaručovala konsistentnost standardní úrovně schvalování v celé Evropě. Případ PIP není o schvalování eh, zdravotnických prostředků. Ten se toho vůbec netýká. Případ PIP je prostě případ podvodu, ke kterému mohlo dojít, i kdyby byl zaveden ten nejrobustnější systém schvalování. Případ PIP je známkou toho, že v našich postupech existují slabiny, ne nutně v legislativě, ale v tom spíše, jak je prováděna. Legislativu nicméně rovněž posílíme a posílíme kontroly na trhu po schválení daného výrobku. Jak někteří z vás uvedli, příslušné orgány v členských státech prostě vzdali jakékoliv kontroly u zdravotnických prostředků, které již byly v oběhu na trhu v jejich zemi. A právě v tom je ta chyba, v tom je to selhání. Je, je to ne, neuvěřitelné. Eh, že jsem slyšel, ale co to týká mé profesor, to víc mě to mrzí, že eh, kontroly, které prováděly notifikované orgány u společnosti, byly dva měsíce předem tedy notifikovány. Je neuvěřitelné, že k tomu došlo. A stalo se tak jenom kvůli jejich interpretaci toho, co je povinností v rámci našich eh, postupů podle, podle zákona. A eh, samozřejmě není to tak, nehlášené audity, kontroly, nenotifikované kontroly jsou možnosti i za současné legislativy a já si myslím, že vy byste se měli postarat o to, že také jsou eh, prováděny v rámci eh, kontrol eh, na trhu či uvádění na trh. Již dnes nemusíme čekat, až doběhne ten dvouletý legislativní proces, který brzy spustíme. Zasazujeme se o transparentnost a to nejenom v rámci informací, které jsou poskytovány všem, kdo budou rozhodovat o jakémkoliv postupu, ale také jde o transparentnost ve smyslu bdělosti. A to znamená, veškeré incidenty, ke kterým dojde v sektoru zdravotnických prostředků, musí být hlášeny a bude zavedena databáze, která, ve které budou schromážděny všechny tyto informace, tak abychom opravdu mohli podnikat potřebné kroky. Zpětná vysledovatelnost eh, zdravotnických prostředků, kterou rovněž navrhujeme nebo navrhneme, toto téma zde také dnes zaznělo, já jsem tomu rád, protože jde o velmi důležitý aspekt věci. Vysledovatelnost všech zdravotnických prostředků, zejména těch rizikových, eh, bude rovněž součástí našeho návrhu. To znamená, že držíme slovo v této věci a v září předložíme robustní návrh, který výrazně zlepší situaci v oblasti bezpečnosti, aniž bychom to všem přehnali, aniž bychom aniž by tento incident vyvolal nadměrnou reakci. Budeme se snažit hledat cestu, jak podniknout reálné kroky. Problém totiž u eh, toho podvodného chova i v jednání společnosti PIP nebyl v oblasti uvádění na trh, eh, eh, v oblasti schvalování, ale uvedení na trh a prodeje výrobku. A proto musíme tedy mít zaveden, zaveden dobrý systém kontrol na trhu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Sděluji tady, že jsme obdrželi návrh usnesení Zasedání je ukončeno a budeme pokračovat zítra v 9.